Prosím kolegové, přistoupíme rovnou k hlasování, ale ještě než to uděláme, tak mám ještě oznámení pro kolegy z výboru DV, které přečtu. Hlasování o dohodě s Vietnamem je odloženo a je to kvůli tomu, že výbor pro mezinárodní obchod také odložil svou práci na tomto tématu. Nemáme zatím žádný harmonogram, protože jsou zde určité problémy na radě. Takže zatím nechceme hlasovat ve výboru DV, dokud nebudeme vědět, jak to dopadne na radě a než dostaneme tedy formální informaci pro parlament. Takže nevíme, jestli to bude po volbách nebo před volbami, možná až po volbách. A chci vám také připomenout, že 12. února příští úterý je Mezinárodní boj proti používání dětských vojáků. Říká se tomu také eh, Red Hand Day. Došlo k tomu, že v takových eh, zónách po konfliktu třeba Myanmar, eh, Sýrie, Jižní Sudán a tak dále je velmi rozšířeno používání dětských vojáků. Takže je to věc, kterou bychom měli i nadále sledovat a dělat maximum pro to, abychom bojovali proti tomu hroznému fenoménu, který ničí životy dětí. Neměly by být v první linii konfliktu. Přijetí doporučení koordinátorů a doporučení Máme je ve složkách, máte k tomu nějaké komentáře, pokud ano, tak je řekněte sekretariátu dokonce, protože jinak budou eh, považovány za schválené. Za čtvrté, sdělení komise, komise odešla, takže žádná sdělení nemá. Takže si myslím, bod 7 je odložen, bod 8 je odložen, bod 9 je odložen, 10 odložen, takže první, tady máme bod 11, Donatelo, budeme hlasovat o 11 jako první? Ano, takže teď tady máme hlasování o bodu 11, financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky. To je důležitá věc, Marie Hojtbuch, Venku máte hodně prostoru na konverzace, takže pokud si chcete povídat, tak venku je dost prostoru. Maria, to je důležité téma, takže proto dávám slovo. Já bych eh, velice srdečně poděkovala všem sínovým eh, zpravodajům. Eh, týká se to všech tří nadcházejících bodů, 12, 11 i 13. Opravdu jsme velice se snažili o dosažení kompromisu a bychom měli dobré společné stanovisko ke ZP. Teď jsme slyšeli, jak eh, je důležité takové společné slovisko v rámci SDG. Ještě včera večer jsme na tom pracovali eh, u dvanáctky. Eh, dvanáctky to bude docela jasné, tam budou ještě ústní pozměňovací návrhy EPP, ty já chci podpořit. Jsem velice ráda, že až do poslední chvíle jsme se opravdu snažili o společné řešení. Každopádně děkuji také všem v v všem veškeré administrativní podpoře za investovaný čas. Eli, já jsem možná přišla o svoji kartičku. Můžu hlasovat eh, rukou? Můžete, ale pokud to bude rozhodující eh, eh, hlas, tak to nemůžeme počítat. Je to tak. Možná, že by vám někdo ji mohl donést. Musím najít ještě nějakou další. Vždycky jsou nějaké náhradní. Oni mají v kanceláři nějakou uh, náhradní, takže pokud tam posla, pošlete někoho náhradního. <clears throat> Anne Blackocken, naši bývalá uh, šéfka oddělení, takže ona to určitě uh, zajistí. Um, that'll be easier. Okay, colleagues, you're not sitting in the normal group formations, so uh, this is going to be hard. I can see Norbert Noyes leading from tak, eh, socialisté mm, ten i za EPP je snaží, abych věděla, kdo tady vede hlasování za frakce. Takže bez dalších okolků. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování.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 Kompromis G. kde je pro? kde je proti? Kdo se držel A přijat to 67. 67. kde je pro? kde je proti? Kdo se držel, přijat to 16. kde je pro? kde je proti? Kdo se držel, přijat to 68. kde je pro? kde je proti? Kdo se držel, přijat to 69. kde je pro? kde je proti? Kdo se držel, přijat to 18. kde je pro? kde je proti? Kdo se držel, přijat to 70, kde je pro, <clears throat> odpadá, 19, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato, 71, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato, 20, kde je ve dvou částech, první část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato, druhá část, <clears throat> kde je pro, kde je proti, Ověříme druhou část za hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 72. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato? 73. Eh, ve třech částech. Je to, ne, to jsou dvě části, dvě části. Já tady mám tři křížky a proto mě to tak jako mátne. První část eh, přijata, druhá část, kde je pro, kde je proti. Kdo se to, že ověříme druhou část, já myslím, že to bylo zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto. 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato. 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 75, kdo je pro, kdo je proti. A chcete to ověřit? Chcete ověřit 21? Tak dobře, zahajuji hlasování. Já jsem myslel, že EPP byla pro. <clears throat> Končím hlasování. Je to 10, 10, takže zamítnuto. 75, kdo je pro?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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to prošlo, ale ověříme 81. Končím hlasování. Tak 11 10, tak to je velice těsné. 24, kde pro? Kde proti? Kde pro? No všichni jste pro. Tak, přijata. 82. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 82. Končím hlasování. Tak je přijata 11 k 10. Teď budeme hlasovat o, o úvodní ustanovení kompromis A. Podle pravidel, pokud je to eh, rozhodující hlasování, tak musíme používat kartičky, takže se opravdu omlouvám. Jak už jsem to říkal, hm, posledně takže ta kartička, to je třeba naléhavě, Eli, pokud chcete hlasovat o těch klíčových věcech. Kompromis A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato a kartička přišla. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato číslo 4, kdo je pro, kdo proti, kdo zdržel. Nevím, co dělali socialisté. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 36 zahajuje hlasování znovu. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 37 odpadá, 38, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis C, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 40, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 41, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 42, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 44, EPP byla pro, myslím. Jak máváte? No, to někdy není jasné, tak 44 znovu. Končím hlasování.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 kdo se držel Zamítnuto. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Zamítnuto. 41. Rozdělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Zamítnuto. Přijato. Druhá část 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Je lepší, když sedíte v blocích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 Pozměňovací návrh 60, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Ověříme 60. Zahajuji hlasování. Kon- zahajuji hlasování o 60. Hlasovali jste všichni o pozměňovací návrhu 60. Končím hlasování. Zamítnuto.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 Já jsem tam jenom díval na ruce, ale neověřil jsem to jako celek. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 10 ku 10. Takže budeme hlasovat o takto upraveném eh, závěrečném stanovisku za hlasování. technikovi bych řekl, jestli by to mohl zahájit. Končím hlasování. Přijato. A no, ne, ne úplně jednomyslně 20 pro a 2 se drželi. Takže opřejmě Marii k 11. Teď ta druhá věc. To je další Marina zpráva. Vytvoření pravidel pro strategické plány které mají vypracovat členské státy v rámci společné zemědělské politiky a financovány z AGF a FEDu. Tady chcete k tomu něco říct? Ne? Tak jste ho popsala všechny už předem. Tak to je skvělé, tak to můžeme opravdu vyjít efektivně. Dobrá, takže 21, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato. 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 163, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 24, kdo je pro? První část. Přijato druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Druhou část.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 Ověříme 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 12 k 9. 33 není stahován, staženo, že? 32 je 33. Eh, tak, 30, tak pardon, tak kompromis 14. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a eh, přijato. Kompromis 20, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Tam to odpadlo, protože byl přijatý kompromis. 37 a 139 odpadly. Takže teď 143. Kde je pro? Kde je proti? Ověříme to. Ověříme 143. A to padá 11 k 11. Kompromis 19. Kde je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. A teď 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 145, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 146 odpadá, 41 to je to další. 147, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 100, pardon, omlouvám se, tak 147 ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Správně se to nechali ověřit. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149, 150, kde je pro, kde je proti, kdo se držel, zamítnuto. 152, kde je pro, kde je proti, kdo se držel. Tak ověřím ještě jednou. 1, 5, 2, zavěl hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 154, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sto padesát šest, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 157, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 5 zamítnuto, 162, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme 162 za jeho hlasování. Končím hlasování. Přijde to 11 k 10. 163. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 164 eh, v dvou částech. První část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. Druhá část, kde je pro, kdo je proti. Takže druhá část ověříme hlasování. Samítnuto. 165, kde je pro odpadá, takže jdeme. Takže 165, kde pro? Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 366 budeme hlasovat, a kde pro, kde je proti, kdo se zdržel a přijata. 44 opět, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Ověříme 44 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 168, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Myslím, že to bylo zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto 13 9, 169, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 173. kde je pro? kde je proti? Kdo se držel a Přijato 48. Odpadá 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Um, 177 in favor. 177 pro, proti. Překontrolujeme si to. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. 12 k 10. 52 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 178 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se schváleno. 182 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 184 pro, proti, Zdrželi se. si překontrolujeme. 184. Zamítnuto. 53 pro, proti zdrželi se schváleno. 54 pro, proti zdrželi se schváleno. 55 pro, proti zdrželi se. Překontrolujeme 55. Končím. Schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, omlouvám se, 21 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ústní poznámce návrh 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se schváleno. 194 odděleně, první část. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, to si překontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 126 pro. Chcete to překontrolovat? Dobrá. Takže 59 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 196 pro, proti, zdrželi se, to si zase překontrolujeme. Myslím, že to bylo schváleno. Schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pardon, ještě jednou, 65 pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. Myslím, že to bylo schváleno, ale ano, bylo to schváleno 12 k 10. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 200 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 201 pro, proti, zdrželi se schváleno, 202 pro, proti, zdrželi se schváleno, 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ale překontrolujeme si to. Končím hlasování. Zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis jedna pro, proti zdrželi se schváleno. 76 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti zdrželi se schváleno. 72 9 pro, proti zdrželi se. Tak 79 si překontrolujeme, zahájí hlasování. Končím. Zamítnuto. Číslo dva pro. Číslo dva. Nevím, co dělá PP. Proti. Dobře, tak pro, proti, zdrželi se. Ještě si to překontrolujeme. Musíte ukázat hned na začátku, předtím, že zatím hlasují, abych to viděla já. Tak, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti zdrželi se schváleno. 89, 82 pro, proti zdrželi se. Překontrolujeme si to. Zavírám. Zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Kompromis 4 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti zdrželi se schváleno. 7 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti zdrželi se schváleno. 94 ve dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část Překontrolujeme si tu první část. 96, 94, první část, to je pro. Končím hlasování. Ano, tak schváleno. 13 ku 8. Liberálové to rozhodli. Tak druhá část je pro, proti. Zdrželi se. Stejná většina. 95 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se schváleno. 97 ve dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se schváleno. 99 pro, proti zdrželi se schváleno, 100 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 101 pro, proti zdrželi se. To si překontrolujeme. Zamítnuto. Tak osmička, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. Zahoji hlasování. Končím. Zamítnuto. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, Překontrolujeme si to. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování a je to schváleno. Sto tři, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se schváleno, 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 105 pro, proti, zdrželi se schváleno, 106 to odpadá. Takže 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, ten opadá. 113 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. Check 14, Tom Seller. The vote's closed. It's, it's carried. Schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, si překontrolujeme. Zamítnu to. 115 ve dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme první část, zahojí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Druhá část je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 117 je pro, ne, odpadá. A ne, 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 118 je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Končím hlasování. Schváleno. 17 pro, proti zdrželi se schváleno, 18 pro, proti zdrželi se schváleno, 24 pro, proti zdrželi se schváleno. Už jsme skoro u konce. 125 pro, proti, zdrželi se schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Hlasovali jste všichni. Schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se pro, proti, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o navrhovaném stanovisku, tak jak bylo pozměněno, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování a bylo to přijato.